Vážené dámy, vážení páni, všech koleg, dear colleagues, poprosím vás, abyste si sadli. Please have a seat and we will start.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 Velice děkuji. A nyní tady další věc. Poprosím vás, abyste si přichystali hlasovací karty. Přistoupíme k hlasování. Okay, so we'll start with the votes. Začneme tedy hlasovat. Máme zde nejprve zprávu situace základních práv Evropské unie 2015. Kompromis 4. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 24. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis číslo 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Mm, ne, omlouvám se, říká paní předsedající. Ještě 25. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Návrh 28. Pro? Proti? Zdrželi se? Myslím si, že to musíme ověřit. Ověřujeme pozměňovací návrh 28. Zahajuji hlasování. 28. Končím hlasování. Přijato. 27. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 30. Kdo je pro? 30. Ne, ne, ne, ten odpadá, omlouvá se paní předsedající. Takže 29, zde máme dílčí hlasování, první část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Zamítnuto. Druhá část, kdo je pro? Ne, ne, ne, to také odpadá, omlouvá se paní předsedající. Po prázdninách je to trošku těžší. Tak, kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 32. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 33. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 34. Pro? Proti?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 zdrželi se, zamítnuto. 72, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 140, kdo je pro, proti, zdrželi se, to musíme ověřit, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 38. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. 39. Pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 40. Pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Kompromis 6. Kde pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Nyní 42. Kdo je pro? Proti? zdrželi se, přijato. 43. Dílčí hlasování, první část pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 44. Dílčí hlasování, první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato, druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 47. První část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. 48. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 49. První část pro? Proti? Zdrželi se Přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, přijato. 50 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 51, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 7. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. Kompromis 8. Kdo je pro? Proti? Drželi se. Přijato. 65. Dvě části. První část. Kdo je pro? Proti? 65. Ještě jednou. 65. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část. Pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 66, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 9, pro, proti, zdrželi se, přijato. 68, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69, dvě části, první část, pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 71 pro, proti, zdrželi se, přijato. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74. Ta odpadá, další tak eh, Kompromis 10. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 88, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 90, dvě části, první část pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 92 pro, proti, zdrželi se, přijato. 93 pro, proti, zdrželi se, přijato. 94 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 107, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Druhá část pro? Proti?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 Přijato. 159 odpadá. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 113. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. 117 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 114 odpadá, čili 118, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 119, dvě, tři části. První část pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit, omlouvám se. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. to. 119. druhá část. Kdo je pro? Ne, ne, ne, omlouvám se, říká paní předsedkyně, to odpadá, když ta první část je, takže třetí část pro, proti, drželi se, zamítnuto. Sto sedmdesát pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se, přijato. Zahajuji hlasování. Vám to nefunguje? Někomu nefunguje hlasovací zařízení. Tak zkusíme to ještě jednou. Kompromis 14. Hlasuj, nefunguje to. Můžeme to zkusit ještě jednou. Tak my vás přepočítáme. Vám to funguje? Takže jeden minus a jeden plus. Tam už to funguje. Takže končím hlasování. Přijato. Kompromis 15 pro, proti, drželi se, přijato. Sto 133, tři části, první část, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Třetí část pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 134, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 135, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijato. 139, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Kompromis 17, tam je ústní pozměňovací návrh. Je, má někdo námitku proti tomuto ústnímu návrhu? Nikoli. Budeme tedy hlasovat pro, proti, drželi se, přijato. 142, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 143 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijato. 146, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 19 pro, proti, zdrželi se, přijato. 157, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 158 pro, proti, 158 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 160, 161, 162 a 163 jsou identické, hlasujeme tedy dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 164 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 167 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 169 pro, proti, zdrželi se, přijato. 171 pro, proti, zdrželi se, přijato. 172, dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se, přijato. 173 a 174 jsou identické, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 176, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 175, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 178, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 177, kdo je pro, proti, zdrželi se. To musíme ověřit. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 181, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 182, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 2, pro, pro proti, zdrželi se, přijato. Kompromis jedna pro, proti, zdrželi se, přijato. Číslo pět první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis dva kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 7, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 10, pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, pro, proti, zdrželi se, přijato. A 13, pro, proti, zdrželi se, přijato. Nakonec závěrečné hlasování. Zahajuji toto hlasování. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Třináct pro, čtyři proti a dva se zdrželi. Čili celkově je to stanovisko přijaté. Thank you. Hello. Hi. Nice to meet you. Okay, so we go um, on coherent EU policy. Takže budeme pokračovat s politikou v případě kulturního průmyslu. Je to hlasování ve dvou částech a zdrželi se přijato, druhá část přijato, tři pro proti, přijato čtyři rozdělené hlasování. První část, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část, pro, proti, zdrželi se přijato. Pětka, dělené hlasování. První pro, proti a zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Šest, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Sedm, pro, proti, zdrželi se přijato. A jednička, kdo je pro, proti, držel se přijato, děkuji mnohokrát. A další zasedání se bude konat 10. října. příjemné odpoledne, děkuji.